E, nejprve mám pro vás však ale sdělení. Pan Vladimír Remek e, mě informoval o odstoupení z funkce poslance Europarlamentu s účinností od 16.12.2013. Evropský parlament e, tím pádem podle článku 4 jednacího řádu od 16.12.2013 oznamuje uvolnění tohoto místa a eh, informuje o tom tímto příslušné státní instituce. Dámy a pánové, tím se dostáváme k hlasování. A ještě se hlásí pan Brok k pořadu jednání. Prosím, pane Broku. Pane předsedo, děkuji. Rád bych parlament informoval, protože budeme právě hlasovat o Ukrajině, že před třemi hodinami dcera právníka, dcera a právník Julie Timošenkové eh, mají zákaz navštěvovat Julii Timošenkovou ve vězení, eh, sedí před věznicí a Eh, oproti pravidlům ukrajinské legislativy svou mandantku nesmí navštívit. Eh, rád, se, rád bych vás o tomto informoval. Eh, děkuji vám za tuto informaci, bytě politování hodná. Ukazuje nám, jak vážná situace na Ukrajině je a jakým způsobem eskaluje a jak důležité následné kroky ze strany parlamentu.